Mes chers collègues, bonjour. Drazí kolegové, dobrý den. Allez, nous allons commencer. Zahajíme naše jednání. Takže můžete si sundat vaše saka a začneme. Ale sundávejte jenom tu vestu, prosím. Jenom to sako. Takže mm, pořád jednání může být přijat, pokud nemáte námitky sdělení předsedkyně. Žádné sdělení není a začínáme hned bodem 3 ohledně politiky soudržnosti a tematického cíle podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. A zpravodajem je pan Zlotovský, takže já vám předám slovo, pane Zlotovský. Po panu Zlotovským budou hovořit stínoví zpravodajové a samozřejmě další členové, kteří budou chtít hovořit. A na závěr pak vyzvu představitele komise, aby se také ujali slova. Takže, pane Zlatovský, dobrý den, máte slovo. Bonjour, madame la présidente. Dobrý den, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že máme možnost dnes projednat takovou významnou záležitost, jako je podpora udržitelné dopravy a odstranění úzkých profilů v dopravě. Eh, je, já jsem eh, jednal eh, s Regi a já v tom krátkém formátu, který tady máme, bych chtěl zdůraznit jenom toho hlavní. Nebudu tedy zacházet do příliš velkých podrobností. Zůstává jedna věc nicméně jistá, a sice Fond soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj jakož i mechanismus Connecting Europe jsou hlavními zdroje investic do dopravní infrastruktury. Na tom by se v budoucnosti nemělo nic měnit. 70 miliard eur Eh, bylo vydáno v období 2014 nebo hm, naprogramováno 2014 až 20 na dopravní infrastrukturu, 55 hm, eh, miliard z fondu soudržnosti a 34,5 eh, miliard z Evropského regionálního fondu. Můžete se klást otázku, zda tato koncentrace přispěla k posílení dopravy? Inu? Doprava je klíčovou oblastí, která přispívá ekonomickému růstu a zvyšuje eh, konkurenceschopnost regionu. Regiony vědí, co potřebují a potřebují hlavně dopravní infrastrukturu na podporu jejich ekonomického potenciálu, abychom dál mohli budovat náš společný trh a rozvíjet eh, územní a územní kohezi. Eh, takže na tom se mnoho nezměnilo, ale jak jsem psal ve svém stanovisku, pokrok oblasti e, sítě TNT e, byl poněkud omezený. Data poskytnutá Evropskou komisí nás poměrně vystrašily, jak ukázali nízkou míru absorpce mm, investic. Eh, za 9 eh, 000, z 9600 kilometrů v plánovaných eh, pouze zlomek byl schválen. Co se týče investic do železnice, tady jsou statistiky dokonce ještě horší. Ze 7 tisíc plánovaných kilometrů bylo nakonec rozhodnuto pouze o 900 82 kilometrech eh, a ze 628 železničních spojení bylo rozhodnuto pouze o 16 z nich. Takže proto apeluji na komisi, aby zkontrolovala, co bychom mohli udělat, abychom omezili, abychom odstranili ta, ta omezení. E, za období 2007 až 2013 jsme investovali 81 miliard eur, což je prakticky jedna třetina veškerých strukturálních fond na investice v Evropě. A neměli bychom toto ztrácet e, e, v našem HDP, zvlášť když do roku 2050 můžeme očekávat růst objemu dopravy až o 50 Ale řada členských států zdá se zaostává, co se týče e, naplňování našeho společného cíle v oblasti dopravní politiky, hlavně východní a jižní e, evropské státy a investice nebo investiční priority EU nevždy zcela odpovídají těm nejméně rozvinutým zemím. Proto apelujeme na všechny, abychom projevili více flexibility, abychom překonali právě tyto nedostatky v infrastruktuře co nejdříve. A je potřeba také říci, že členské státy velmi často nedokáží Eh, uřídit ty jednotlivé fondy, takže bychom měli připravit informační balíčky pro členské státy, abychom zvýšili informovanost v členských zemích o využití nástrojů. Menší členské státy mají větší problém implementovat eh, partnerství soukromého a státního sektoru a proto potřebujeme zachovat dobrý systém dotací a nejenom eh, využívat finanční nástroje. Finanční nástroje nejsou vždy ideální pro investice třeba do železniční infrastruktury, do vodohospodářských eh, akcí a podobně. Takže my bychom měli eh, podpořit systém dotací, který zůstává významným nástrojem pro eh, získávání soukromého kapitálu. Brzy začneme pracovat na budoucím finančním rámci ehm, od roku 2020 a není pochyb o tom, že míra financování naší dopravní politiky nesmí e, poklesnout. My potřebujeme ty peníze pro to, abychom vybudovali e, společnou evropskou dopravu. Členské státy Eh, čelí celé řadě společných výzev v oblasti financování eh, dopravní infrastruktury eh, v důsledku omezených rozpočtů a musíme také vytvářet ty modelové dopravní sítě a hlavní podíl financování dopravních projektů jsou přece jenom prostředky z členských států a to nesmíme zapomínat. Merci beaucoup, monsieur Děkuji mnohokrát, pane Zlotovský, a já hned zahájím rozpravu. Nejdříve budou hovořit stínoví zpravodajové, pan Van Gigon. Žena paní předsedkyně, děkuji. Já mám to potěšení eh, nahrazovat zde Marian Jan Marinesku. On je eh, stínovým zpravodajem za EPP Já mám tři připomínky, které bych chtěl učinit. První poznámka. Tyto tři otázky a tyto tři připomínky se týkají zprávy pana Zlotovského. E, plnění toho koridoru TNT činí problémy. Realizace těchto koridorů e, je problematickou záležitostí. Velice často Členské státy zaznamenávají zpomalení z hlediska spolufinancování a plánování těchto koridorů ten t. Víte, že používáme ten princip use it or lose it. Nevím, jestli pan Zlatovský by k tomu mohl poskytnout ještě nějaké doplňující informace. Další otázka se týká CEFu. Jistě, to je dobrá záležitost, ale my vyjednáváme formálně a neformálně o novém víceletém finančním rámci a v této souvislosti hovoříme také o prostředcích v rámci CEF. Dokonce uvažujeme o rozšíření těchto prostředků na propojení v Evropě. Mnoho zemí potřebuje další prostředky v této oblasti. A projekty CEF zaznamenaly mnoho úspěchů v posledních letech. Na závěr bych se chtěl zeptat, jak to vypadá se sousedními zeměmi z hlediska přístupu k této záležitosti. My si uvědomujeme, že je zde snaha rozšířit například spojení z Polska na Ukrajinu, také na Českou republiku a také propojit Moldávii s Rumunskem. A je zde otázka. Je možné i toto začlenit do tohoto stanoviska? Protože naše vlaky nekončí na vnějších hranicích. Děkuji, děkuji vám. A pan Hertuk bude hovořit? Ne? Tak paní Grapiny má slovo. Ne, není tady nikdo? Pan Telička, prosím. Uh, uh, uh, Děkuji pěkně. Já budu hovořit za kolegu, kterého se zastupuji, a to z toho důvodu, že onemocněl a je na tom tak, že v žádném případě nemohl dorazit. Takže jeho jménem bych rád uvedl, že vítá toto stanovisko, ale podobně jako ostatní kolegové má několik postřehů. Hlavním z nich je to, že je potřeba začít využívat eh, Evropský fond pro regionální rozvoj a kohezní fond soudržnosti pro přezraniční infrastrukturní projekty Nesmíme zapomínat také na tyto drobnější eh, projekty. Druhá věc se týká odstavce 2. Je potřeba vzít v úvahu eh, předběžnou eh, podmínku a další věc se týká čtvrtého stavce. Není to názoru, že by se tady měly navyšovat eh, fondy v této části. On uvádí příklady PPP a také soudržnost v různých členských státech. To je potřeba také akcentovat a tolik z mé strany za svého kolegu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane terička, Pan Pianta Mopes, prosím, máte slovo. Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, Co se nás týče, tak máme určité potíže s tímto stanoviskem a také se zprávou Regi. Protože my se snažíme mm, tady sladit potřeby v oblasti politiky soudržnosti a mm, potřeb vnitřního trhu, který se zde prezentuje jako zásadní nástroj, který umožňuje dosáhnout cílů, které jsou definovány v této politice soudržnosti. Pokud se podaří toto sladit, tak to bude velmi dobře, ale tak tomu není. Eh, jedná se o dodržování pravidel jednotného trhu. A je pravda, že tato pravidla zatím neprohlibují soudržnost, dokonce naopak. Prohlubují rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Evropské unie. A týká se to celé řady oblastí, mimo jiné také oblasti dopravy, která nás tady zajímá. Tady se slibují nebo hovoří se o mm, privatizaci. A je pravda, že tato strategie je přebírána a objevuje se v tomto dokumentu, ke kterému se dnes vyjadřujeme. My si všem uvědomujeme, že všechny ty politiky, o kterých zde hovoříme, by měly být součástí veřejné oblasti. Eh, měli bychom zde mít veřejnou eh, perspektivu z hlediska všech těchto strategií. Ovšem dokumenty o tomto mlčí. Jaká tady bude veřejná politika, kterou budou podporovat členské státy v oblasti dopravy? V obou dokumentech, to znamená ve zprávě a ve stanovisku, se o veřejné oblasti hovoří pouze tehdy, pokud je tam odkaz na PPP. To je sice velice dobře, ale toto partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem nepřineslo příliš mnoho výsledků v členských státech, dokonce naopak. Ty náklady byly enormní pro členské státy a pro vlády. Náklady byly také vysoké i z hlediska populací těchto členských zemí. Byly příliš vysoké. My bychom si přáli, aby došlo k snížení těch restrikcí, které tady existují z hlediska silniční a železniční dopravy. Odstraňování těchto překážek je v pořádku. Ale zároveň známe celou řadu příkladů, například v Portugalsku, kde eh, veřejné investice jsou transformovány do podoby koncesí na úrovni PPP, což vede k tomu, že ta společenství, která to opravdu potřebují, jsou zbavená možností využívat silniční nebo železniční dopravu. Takže je nutné zde brát v potaz populaci a zájmy, které mm, bohužel v tomto ohledu jsou převážně privátní. Ty prostředky, o kterých tady hovoříme, by měly být ve prospěch jaksi zlepšení obslužnosti populací a to je e, cíl e, tohoto počínání. A nebylo by dobré v podstatě přistoupit na makroekonomické politiky, které jsou ovlivňovány soukromým sektorem. Pan Kremer má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat také zpravodaji za jeho vystoupení a za jeho zprávu. Samozřejmě je to stěžejní téma z hlediska regionálního rozvoje v Evropě. A společně tento výbor a regi dobře spolupracovali a prosadili, že komise se začala skutečně eh, přeshraničními otázkami zabývat. To je dobře, v podstatě už po celou řadu let investujeme do evropského prostoru, ale stále je to nesourodá mozaika, která končí na hranicích. A poslední věta. Tady se říká, že je nutné zohledňovat členské státy. Já si myslím ale, že ty členské státy zatím nechtějí prosazovat společnou hodnotu, ale zajímají se pouze o své vlastní zájmy. To je naše zkušenost. A proto je dobré a důležité, že mm, komise rozhodla dát k dispozici tuto obrovskou částku, tedy 110 milionů na přeshraniční spojení. Jistě jste slyšeli, že z Mnichova do Berlína eh, se eh, trasa o dvě hodiny eh, snížila. Stálo to 10 miliard, trvalo to 10 let a mm, komise k tomu přidala asi 500 milionů. Ale je tam nedostatek asi 50 kilometrů. Je to koridor Berlín-Břeclav a v podstatě tam by bylo možné ušetřit asi hodinu a půl, stálo by to asi 100 eh, milionů, ale zatím komise není schopna tento nedostatek nebo tuto proluku uzavřít. Těch 110 milionů samozřejmě, to bylo úžasné. A eh, země byly eh, vyžádány a přidali projekty. My jsme, Německo předložila tento projekt, tento návrh už bylo všechno vyjasněno z hlediska financování na národní úrovni. Pak bylo řečeno, že tady jsou evropské prostředky. Evropské prostředky vlastně by byly využity ke stejnému účelu, který už byl předtím v podstatě eh, uzavřen nebo rozhodnut na národní úrovni. Tady je nutné, aby komise se více zaměřila na evropskou společnou hodnotu to propojení a interoperabilita musí být brány v potaz. Musíme se na to více soustředit. Víte, že u EMS jsme měli velké problémy, tam byl zase nedostatek lokomotiv, takže je nutné zdůrazňovat evropskou hodnotu. A poslední bod, o kterém bych chtěl hovořit. Na rozdíl od e, národních států, máme evropské kompetence z hlediska těch lesních evropských cest. Víte, že to mě velmi zajímá. A proto jsou k dispozici také prostředky. I toto by mělo být bráno více e, k, e, v potaz, protože to v podstatě také podporuje cyklistiku a v těchto jedlových odlehlých regionech Evropské unie. A minulý týden například v Brandenbursku máte 23% všech turistů, kteří jsou cyklisté tedy. A víte, že cyklisté vydávají třikrát více peněz denně než tedy ostatní turisté, takže to má ekonomický přínos a i to bychom měli tedy zohlednit. Neznamená to, že potřebujeme nezbytně více peněz, ale potřebujeme jinou politiku. Pokud budeme postupovat tak, jak jsme postupovali až do posud, tak nás budou zajímat jenom ty velké projekty, které budou hotové až za 30 nebo 40 let a to nás neposune dál. Evropská hodnota musí být nejvyšší prioritou především pro komisi a tady si přeji, aby komise zasáhla ještě více a aby skutečně Eh, se dobře využili tyto, těchto 140 milionů, eh, které byly dány k dispozici. Děkuji. Pane Rike, máte slovo. Já budu velmi stručný, paní předsedkyně. Já bych chtěl jenom poznamenat, že to, co je důležité, není objem. Já tady sdílím starost pana zpravodaje. Měli bychom lépe využívat těchto prostředků. A čeho jsme svědky? Eh, jde o to, že je nutné správně nasměrovat tyto evropské prostředky. Tady zazněly jasné příklady. V té politice soudržnosti máme prostředky, které v podstatě nesmí být využívány v dopravě a to z důvodů, eh, která souvisí s ekonomickou soutěží. Když hovoříme o politice soudržnosti, a o zónách, tak tam e, je naprosto decentralizované směrování těchto prostředků. To znamená, že tady se vyžaduje na státech, aby v podstatě prosazovali evropskou hodnotu a zapomínali na svoje vlastní zájmy. E, jde o to, že tyto evropské cíle nevždy odpovídají našim cílům. Vy jste hovořili o CEF. A pokud zde máte centrální zpracovávání eh, těchto projevů, tak zde máte kvalitativní a kvantitativní rozdíly, které mm, nejsou v souladu s politikou soudržnosti. Jaký je praktický závěr? Samozřejmě to vždy závisí na tom množství, které se dá k dispozici, ale hlavně to závisí na tom, jakým způsobem se toto provádí. Takže problém je vlastně v decentralizované zprávě těchto prostředků, a jde o to, aby odpovídala tato zpráva evropským cílům. Víte, že 11 miliard bylo vlastně za to ve prospěch CEF. Jaké jsou výsledky těch 11 miliard? V podstatě eh, se jednalo o využití v minulých šesti letech. A jaký tady byl problém? Problém byl v tom, že peníze jistě to je v pořádku, ale jde o to, jakým způsobem budou vlády alokovat tyto prostředky. Když se podíváme na ty výsledky, když je to dobře zpravováno, poskytuje to správné výsledky, pokud to není dobře zpravováno, nejsou tady výsledky. Ostatně zpravodaj to zdůrazňuje sám v tom smyslu, že tyto výsledky nejsou postačující. Děkuji. Pan Rike se obrací na komisi a já dám panu Vincent Rines de Gerigio slovo. Děkuji za slovo. Dovolte dva body, ke kterým bychom se rádi vyjádřili. První se týká stace D Eh, tam je stručně zhrnuto, kolik je k dispozici z evropské rozpočtu do oblasti eh, dopravy z Fondu soudržnosti a EFRD. Tady bychom rádi také poukázali na nástroj pro první Evropy. Jedná se o 20 miliard euro, které jsou k dispozici v rámci CEF, jsou generovány soudržností a je tady možnost, že bychom z Fondu soudržnosti mohli získat 11,3 miliardy a druhá poznámka, kterou máme, se týká odstavce 1, kde je odkaz na velice nízkou míru výběru projektů. Tady máme aktuální údaje z, ze zprávy z, o plnění ERDF eh, e eh, z ledna. Eh, jsou to údaje ke konci roku 2017 a v oblasti oblasti je ta míra výběru projektu 61,5%. Procent. V rámci TNT je to 64%. A pokud jde o železniční projekty v rámci TNT, tak tam je 66%. Procent. Pokud jde o výběr projektů z eh, politiky soudržnosti, tak tady jsou slibná čísla pro programovací období, vzhledem k tomu, že na tyto projekty byl vyčleněn vysoký rozpočet. Výbor REGI má návrh stanoviska, kde se hovoří o kilometrech z těch vybraných projektů je to z května 2017, ale hovoří to o situaci na konci roku 2016, takže to jsou vlastně dva mechanismy, které se uplatní. Jedny, jedny údaje platí pro konec roku 2016, kdy vlastně ta ochrana pro alokaci z CF e skončila a byl to vlastně bylo to uzavřené období 2013, 2007 až 2013. Děkuji vám mnohokrát a nyní dám slovo eh, panu Zlotovskému. Prosím, pane zpravodaj, máte slovo. Merci, madame présidente. Děkuji. Milé kolegyně a kolegové, já souhlasím s vámi v tom, co jste řekli během této diskuse. Pouze doufám, že ehm, dorazí dobré pozměňovací návrhy a že budu schopen je zakomponovat do stanoviska. Rád bych poukázal na to, co uvedl pan van de Kampe. Co se týče toho, té zásady lose it or use it, tak musím říct, že se na to dívám poměrně skepticky. Je mi známo, že došlo, že dochází k tomu, že se e, nějaké prostředky e, vydají, ale nic se za ně nepostaví, takže jsou ztraceny. Samozřejmě platí, že v některých členských státech e, je obtížné chopit se příležitostí, které se skýtají. A proto bychom také měli zlepšit tok informací o využívání fondů, o tom, jak lze z nich čerpat prostředky. A já pouze doufám, že e, dostanu dobré pozměňovací návrhy a že budu schopen zakomponovat do tohoto návrhu stanoviska, protože tady ne, vlastně nejsou příliš velké politické rozpory. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, a já připomínám, že lhůta pro předložení pozměňovaných návrhů je 22. února v 18 hodin. A nyní pokračujeme dalším bodem a jedná se o udělení absolutoria za rok 2016 Evropské komisi a agenturám. Jedná se o návrh stanoviska Eh, pro eh, ústavní výbor. Máme těch eh, zpráv několik, takže já dám slovo paní Demonte, panu Ferderovi, panu Davinde, paní Masner, Meissner a znovu paní Demonte, protože ona má na starosti taky agenturu Cezar. A, takže prosím, paní Demonte, máte slovo. Grazie Presidente, innanzitutto un ringraziamento. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům i všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. My jsme dostali návrhu 20 a podařilo se nám vypracovat kompromisní text. Bohužel um, sítě te ne, dosáhli takových pokroků, jak bychom si byli přáli. Takže doporučujeme hlubokou analýzu realizovaných projektů, dosažených pokroků a analýzu nerovnováhy, která ještě existuje mezi členskými státy uvnitř Evropské unie. A také vyzýváme komisi a Evropský parlament, aby Eh, implementovali mechanismus pro eh, posouzení přidané hodnoty Evropské unie eh, pro dopravní sítě TNT. Jedná se o využití, o účinnost využití prostředků a jejich využití pro budoucí víceletý finanční rámec. Vzali jsme v potaz eh, doporučení kolegů, které vyjádřili v pozměňovacích návrzích. Takže cílem je zajistit technickou i finanční podporu odpovídajícího rozsahu a děkuji všem kolegům. Děkuji, paní Demonte. A nyní dám slovo panu Wim van de Kamp za pana Ferbera, který bohužel dnes nemohl přijít. Děkuji, paní předsedkyně. Markus Ferber prostudoval tyto návrhy a spolu se stínovými zpravodaji předložil eh, sérii pozměňovacích návrhů a co se nás týče, nezdá se být žádný otevřený sporný bod a zítra můžeme hlasovat. Děkuji vám. A nyní pan Dalunde má slovo. Děkuji pěkně. My jsme dostali tyto pozměňovací návrhy, které se věnují významným tématům, jako například podvod. Jedná se samozřejmě o EASu. Pozměňovací návrhy můžeme přijmout s jednou výjimkou. Jsme toho názoru, že stále stojí za to zkoumat, jak ten akumulovaný přebytek lze využít, tak, aby bylo možné zajistit eh, eh, rozumné využívání fondů. Takže podporujeme poznací návrh 4. Pokud jde o další věci, jako je transparentnost a konflikt zájmu, tak eh, naše poznámky byly také vzaty v úvahu a proto budeme hlasovat pro. Děkuji. Děkuji vám pane Dalunde. A nyní paní Gazine Meissner, máte slovo. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Pokud je o EMSA, tak eh, jak už jsem řekla, tato agentura svoji práce odvádí velice dobře. Eh, také ehm, eh, z hlediska personálu je všechno v pořádku. Máme pouze několik pozměňovacích návrhů, konkrétně čtyři, a my jsme vypracovali kompromis. Myslím si, že se na něm budeme schopni dohodnout. I všichni stínoví zpravodajové byli ehm, téhož názoru jako já. je potřeba vytvořit synergie v rámci práce MC a ostatních eh, agentur, především v souvislosti s uprchlickou krizí. Myslím si ale, že agentura opravdu odvedla dobrou práci a proto si myslím, že vše je v pořádku. Děkuji. Děkuji, paní Meissner. A paní Demonte, máte slovo. Grazie Presidente, anche questo... Děkuji paní předsedkyně. Já taky bych chtěla poděkovat kolegům. Máme jenom 12 pozměňovacích návrhů, které nepředstavují žádný zvláštní problém. Dohodli jsme se na celé řadě věcí. Jedná se hlavně o, eh, o, o eh, hodnocení nákladů, a efektivnosti víceletých smluv před eh, zahájením výběrových řízení. Čili to by mělo být obecným pravidlem u všech výběrových řízení a to jsme všechno do zprávy zapracovali. Děkuji paní Demonte, takže nyní otevírám rozpravu ke všem eh, absolutorům eh, k agenturám a komisi. Pane Zlotovský, vy jste požádal o slovo, tak jej máte. Prosím. Děkuji. Ano, souhlasíme s tím, že bylo dosaženo pokroku, co se týče podpory TNT ze strukturálních a kohezních fondů. A také souhlasíme s tím, že je potřeba hlubší analýza mm, dopadů e, financování finančních nástrojů a fondů a musíme analyzovat také rovnováhu Ehm, a zeměpisné rozložení investic, ale nepodporujeme eh, samostatnou eh, položku pro cestovní ruch ve víceletém finančním rámci. Myslíme si, že je správné míchat různé zdroje financování, ale podporovali bychom myšlenku expertní analýzy, jak dosáhnout co nejlepší efektivity. Takže podporujeme závěry eh, a, podporujeme návrh na udělení absolutoria Maria. A co se týče um, dalších agentur, podporujeme uh, tedy uh, námořní, agenturu pro námořní bezpečnost, tam je to taky v pořádku. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Telička má slovo, prosím. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji. Nejprve k souhrnému rozpočtu já bych řekl, já už jsem to říkal i minule. Je to dobrý návrh. A zvlášť oceňuji, že pozměňovací návrhy byly přijaty a těší mě, že jsme se e, shodli na potřebě hodnocení, z, zhodnocení a, a e, ten důraz, který paní Demonte klade na tento aspekt, je přesně v linii toho, ehm, co si myslíme. Nyní bych si dovolil hovořit jménem kolegy z Jutemburku ohledně EASA a CESAR, tak ehm, jak za tedy našeho stínového, za ALDE, ehm, vítáme absolutorium pro CESAR. Co se týče EASA, tak tam bychom akorát dali mínus u pozměňovacího návrhu 6. Eh, souhlasíme, eh, co se týče eh, legislativy o dronech, ale měli bychom vzít v potaz základní nařízení ohledně EASA. Pozměňovací návrh 7 obsahuje oboje. Nicméně Eh, apelujeme na ostatní frakce, aby podpořili vypuštění poslední části sedmého odstavce a náš pozměňovací návrh 4, tam nesouhlasíme se spravodajem se snižováním evropských dotací. Dvě, dvě třetiny rozpočtu EASA už tak jsou placeny z průmyslu. Eh, jinak to přesně odpovídá práci, která je přínosná pro průmysl, jako jsou třeba certifikace produktů, ale úkoly, které se týkají mm, jaksi dohledu, to by neměl platit e, průmysl, to, by, to je vyloženě zájem Unie, takže to by se mělo projevit i v tom, e, takže příspěvky z rozpočtu Evropské unie budou nadále potřeba a proto jsme předložili pozměňovací návrh číslo 4. Takže těšíme se na hlasování a závěrečnou zprávu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Teličko. Paní Forster, máte slovo. Thank you, Chairman. Thank you. Děkuji paní předsedkyně, také děkuji paní Demonte za odvedenou práci. Dovolte pár poznámek, jak k agentuře EASA, tak k agentuře Cezar. Pokud je o Cezar, tak já si myslím, že tady bychom měli být důraznější vůči členským státům protože tady vidíme určité překážky. Například nemůžeme implementovat CES2, protože to je politické téma a zatím jsme nezaregistrovali žádný eh, postup, pokud je o fragmentaci vesmírného prostoru. Je tady opravdu nedostatek politické vůle. A to z toho důvodu, že ty struktury jsou k dispozici, ale nic se nehýbe. Také je výborné, že se tady objevilo téma dronů a že mu také při, mm, dávána příslušná váha. Pokud o zprávu pana Delonde o EASE, e, souhlasím s tím, co tady teď právě poznamenal pan Tolička, můj dobrý kolega, k tomu pozměňovacímu návrhu 4. Eh, příspěvek EU do EASI je relativně nízký. Agentura funguje jakožto určitý rámec, eh, kde je současní komise Evropská unie. Tři čtvrtiny eh, samozřejmě platí firmy a pokud chceme, aby Evropská unie se na takovéto úrovni podílela, tak musíme zajistit, aby Eh, nadále z EU do této agentury plynuly prostředky. Také vítám odkaz na eh, rozšířenou oblast působnosti, kam tedy nyní patří i drony a bude jim také věnována příslušná část rozpočtu. Dovolte otázku na pana Delonde. Týká se pozměňovacího návrhu 3, je tady určitý rozpor. Rada, rada bych si nechala vysvětlit ten rozpor mezi těmi různými prvky. V každém případě eh, podpoříme udělení absolutoria a tady je jenom těch pár věcí, které bych se ráda nechala vysvětlit. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, paní Foster. Pan Tošanovský má slovo, prosím. Jak k shiftu rail jsem chtěl se vyjádřit. Eh, společný podnik nebo projekt Shift to Rail, který patří k nej, jedním z nejmladších, na druhé straně ukázal už svoji velkou, eh, velkou hodnotu a směřování do budoucna i eh, velkou snahu posunout železniční dopravu zase někam, někam dál. Velmi bych chtěl ocenit právě práci pana kolegy Ferbra kdy je to skutečně velmi dobrý základ eh, pro eh, stanovisko našeho výboru TRAN a eh, myslím, že se v tom objevuje i to, že mnoho těch pozměňovacích návrhů posouvá ten pohled ještě dál. Jsem také velmi rád, že <clears throat> pan kolega přijal jako zpravodaj a akceptoval mé pozměňovací návrhy a věřím, že ta, ta zpráva skutečně pomůže hlavně do budoucna Eh, to, co asi mnozí z nás vidí, eh, kam by se měla ubírat eh, železniční doprava a v čem by měla pomoct v rámci, v rámci dopravy v Evropě. Thank you. Madam. Děkuji mnohokrát. A nyní opět bude hovořit pan zpravodaj, pan Dalunde. Máte slovo. Yes, uh, regarding amendment three. Pokud je pozici návrh číslo 3 od ALDE, tak tam se hovoří o rozporu mezi nařízením o tom, jak eh, se zachází s eh, klíčovým personálem. A je tady skutečně problém jmenovat eh, klíčové osoby v personálu. Takže to je potřeba napravit a za to se stavíme. Tvůrci tohoto návrhu jsou kolegové Salde. Madame Demonte. Děkuji, paní Demonte. Děkuji. Já bych chtěla zareagovat a říct něco ohledně EASA. V každém případě my jsme podpořili celou řadu pozměňovacích návrhů a máme dojem, že můžeme podpořit stanovisko jako takové a pozměňovací návrhy. Já nemám nic speciálního, co bych dodala. Připadá mi všechno v pořádku. Dobře, takže všechno bylo řečeno. Hlasovat budeme zítra v 9 hodin. O všech agenturách. A pokračujeme dále. A sice budeme hovořit o evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů. A naším zpravodajem je pan Ujheli máte slovo a pak předám slovo stínovým zpravodajům a pak se obrátíme na zástupce Evropské komise. Pane zpravodaji, pane Ujheli, máte slovo. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt bizottság. Az első mondatom... Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, nejprve bych rád poblahopřál a poděkoval ze srdce všem, kteří se podíleli na eh, práci na této strategii. Děkuji také členům sekretariátu a všem členům výboru. Také bych rád poblahopřál stínovým zpravodajům, kteří odvedli také hodně práce. Kolegyně a kolegové, musím říct, že jsem se účastnil práce na několika zprávách a uh, eh, nevždy se stínoví zpravodové tak činili, jako v tomto případě. A proto vám budu moci říct výsledky ještě před eh, hlasováním. Připomínám, že jsme na této zprávě začali pracovat eh, téměř před rokem. Setkali jsme se naposledy v září. Zprávu jsme předložili v listopadu a bylo potřeba projednat přes 160 pozměňovacích návrhů. Kolegyně a kolegové se eh, setkali se zástupci 17 různých profesních organizací, které zde měly slovo. Já souhlasím s většinou pozměňovacích návrhů i s kompromisy. Také jsme vedli diskusy k těmto pozměňovacím návrhům. Většinou se jednalo o plánovaný postup, o různé lhuty, termíny implementace. Já bych v některých eh, věcech eh, se rád pohnul kupředu rychleji, ale ne vždycky to šlo. Rád bych eh, se touto cestou obrátil na eh, příslušné organizace a instituce, protože se tady jedná o velice významné téma, které bude mít dopad na život mnoha generací. A proto záleží na tom, jak rychle budeme pokrokovat, eh, postupovat. Pokud je o výbory Lebe a Anvy, tak děkuji jim za jejich doplnění, za jejich návrhy z nichž mnohé byly do zprávy zakomponovány. Myslím si, že parlament se vyjádří k této zprávě jednomyslně. Dovolte ještě několik poznámek, které se eh, týkají toho původního a nového znění. Eh, eh, Stínový zpravodaj o tom samozřejmě vědí, ale chtěl bych informovat i ostatní. Pokud je odstavec 15, věnovaný technologické neutralitě, tak to je právě e, ta část textu, e, kolem ní se točila naše debata. Jedná se o to, že nás e, čeká svět nových technologií, které zatím nespatřili světlo světa. Víme, že nás čekají aplikace, které budou řídit běh organizací a institucí. Někdo se tomu vysmívá. Ale nesmíme um, těmto technologiím zavírat dveře, protože budou přicházet stále a stále. Samozřejmě je zapotřebí, aby na trhu uh, tyto technologie byly schopny interoperability. 16 členských států eh, vytvořilo platformu, které, kde se již rozhodli pro CITS eh, G5. To je platforma, na které budou fungovat nové moderní systémy. A pro 16 členských států už je to evidentní volba. ve své zprávě také hovoříme o nezbytné kompatibilitě a interoperabilitě systémů. Ten kompromis poukazuje na e, technologie komunikace, které jsou založeny na činnosti satelitů. Je to taková zkrátka zlou, velice dlouhého procesu, kterým jsme prošli se stínovými zpravodaji. Další kompromis, e, kompromisní návrh 22, odstavec 20, který vyvolal bořlou diskusi. My jsme věděli, že se jedná také o významné téma. A možná tím otevíráme pandořinu skřínku. Možná si Možná budeme muset počítat eh, se spoustou problémů v této souvislosti, ale určitě jsme se dohodli na tom, že přístup k datům z podobných jednotek, jednotek má velký význam a do budoucna to bude eh, velice důležitý faktor, ne pouze v oblasti, které se věnuje tato část textu. Projednávali jsme to eh, osobně i eh, přes e-maily a dobrali jsme se kompromisu. Vyzýváme komisi, aby vypracovala do konce roku ustanovení, a zatím necháme otevřené téma, kdo bude mít k dispozici eh, palubní údaje. Otázka pana Newtonberga eh, stojí za zmínku. Ačkoliv tady teď není, tak eh, se velice aktivně účastnil práce na této zprávě. Rád bych mu touto cestou poděkoval za jeho práci a také za stanovisko výboru IMCO. Pozměňovací návrh 172 mohu podpořit. A e, tam bylo mínus na hlasovacím seznamu, ale e, je to chyba, takže ji tento napravuji. Já jsem totiž tento pozměňovací návrh podpořil. Pokud je o kompromis 14, tak e, o něm jsme také s panem Nutenbergem diskutovali a on hovořil o tom, aby si eh, eh, výrobci automobilů nemohli ponechávat shromažděné údaje. S tím jsem souhlasil, ale navrhl jsem kompromis. A to v tom smyslu, že řidiči vozidel mohou poskytnout svůj informovaný souhlas k využívání svých údajů. Pan Koch přišel s další otázkou. Je to poznací návrh, kterému se rád věnoval. Ten dorazil na poslední chvíli. Ve zprávě se hovoří o tak to, pokud jde o pozměnci návrh 66, tak ten mohu podpořit. Výraz if appropriate eh, eh, není obsažen v žádném z pozměňovacích návrhů a je v souladu s, se, se zprávou eh, pana Kocha, kterou podpořila většina. Takže Kolegyně a kolegové, rád bych vás požádal o podporu. Máme za sebou velice um, dynamické období, kdy jsme se věnovali budoucnosti eh, CIT a rád bych eh, vás požádal, abyste znění této zprávy zítra přijali. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Pane zpravodaji, a nyní dávám slovo paní Dorkonen. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji i všem stínovým zpravodajům. Všem vám děkuji. Myslím, že už zpráva našich stejnových zpravodajů byla dobrým základem pro naši práci. A teď po všech těch týdnech a jednáních, pozměňovacích návrzích je to ještě lepší, takže byla to opravdu dobrá spolupráce a výsledek je velmi vyvážený. Ráda bych zdůraznila v podstatě to tež, co zpravodaj. To jsou otázky, vlastně, o kterých se diskutovalo nejvíce. Jedna je otázka technologií. My víme, že již existují různé technologie, které jsou k dispozici a ty se stále rozvíjejí, takže je důležité, abychom se dokázali dohodnout na ehm, eh, technologicky neutrálním přístupu, tak abychom zajistili optimální podporu rozvoji služeb CIT a je důležité, aby všechny technologie měly příležitost existovat a konkurovat si na trhu, tak aby se toto odvětví mohlo rozvíjet a myslíme si, že to jsou dobré kompromisy. A chtěla bych taky zdůraznit význam kompromisu 22, o přístupu k datům eh, na palubách vozidel a eh, protože eh, to zlepšuje automotivní řetězce a digitalizaci pro spotřebitele, takže garantujeme rovné podmínky pro férovou hospodářskou soutěž i rozvoj inovací a současně je potřeba zajistit bezpečnost, co se týče přístupu a ukládání podobných dat a je důležité, aby komise předložila legislativní návrh o přístupu k datům na palubě vozidel nejpozději do konce tohoto roku a myslím si, že je to velice důležitá součást naší zprávy, na které bychom se měli dohodnout. Můžeme podpořit všechny kompromisy a ráda bych ještě jednou poděkovala našemu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům. Ty diskuze byly velice kvalitní a e, všichni měli dobrou vůli nalézt kompromisy, takže to bylo opravdu potěšení s vámi spolupracovat. Děkuji. Děkuji, paní Vorkinéne. E, pane Zlotovský, máte slovo. Děkuji. Chtěl bych poděkovat zpravodaj za výbornou organizaci všech jednání Děkuji za e, návrh kompromisních návrhů. My podporujeme veškeré úsilí e, za účelem vytvoření inteligentních a moderních dopravních systémů v EU. Domníváme se, že to je jediný způsob, jak e, snížit počet dopravních nehod a to nám také pomůže zajistit, aby doprava byla příznivější pro životní prostředí, ale potřebujeme jasnou strategii a jasný právní rámec, abychom mohli pomoci eh, výzkumným ústavům členských zemích, aby eh, technologie Eh, a eh, mohli využít veškerý potenciál v, v Evropě. A jsem velice rád, že tady hovoříme o konkrétních lhůtách, o konkrétních datech a eh, musíme se všichni mobilizovat, tak mobilizovat Evropskou komisi a tyto lhůty jsou důležité pro budoucnost z pohledu finančních perspektiv a zahrnují také ambiciozní plány digitální agenty. Bez správné podpory pro výzkum a rozvoj na inovace těžko eh, můžeme eh, doufat v pokrok. A je tu další důležitá věc a to je otázka ochrany dat a ochrany eh, osobních dat a soukromí. Tato data budou eh, schromažďována a samozřejmě mm, mm, jsou pod hrozbou útoku, takže musíme eh, tomuto riziku čelit. Ta sbíraná data nemohou jaksi být vystavena zneužití a žádné nařízení není překážkou a nesmí být jaksi překážkou jsou pro využívání optimální eh, technologie pro komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou. Takže jsem velice rád, že i toto je uvedeno v pozměňovacích návrzích, tedy otázka technologické neutrality. Takže EKR tento text podporuje. Děkuji vám. Děkuji, pane Zlotovský, a nyní máte slovo vy, pane Teličko. Děkuji, už tady toho zaznělo mnoho z úst dalších kolegů ohledně zprávy a kvalitní spolupráce se zpravodajem. Já mohu jedině eh, navázat eh, na eh, to, co tady už zaznělo, děkujeme panu zpravodaji i, i jeho asistent, tu, mm, kde skutečně ta spolupráce byla výborná na všech úrovních. Podporujeme všechny kompromisní návrhy, které byly vypracovány, podobně jak už tady říkali předřečníci, apelujeme na komisi a určitě tady hovořím za ALDE, eh, aby vydala eh, stanovisku o přístupu k datům z vozidel do konce roku. A je třeba věnovat pozornost eh, plnému souladu s nařízením o ochraně dat a mm, jsme přesvědčeni, že i pro spotřebitele bude zajištěna maximální ochrana a mm, takže podporujeme všechny kompromisní návrhy. A děkuji. Děkuji, pane Teličko a pan Dalunde, máte slovo. This is a very good report. Děkuji, to je velmi dobrá zpráva. Měli jsme konstruktivní diskuzi a spolupráci, za to děkujeme zpravodaji. Podporujeme všechny kompromisní návrhy i celou zprávu. Naše eh, návrhy o soukromí, dostupnosti, transparentnosti a eh, všech eh, aspektech byly přijaty a my je všechny podporujeme. Děkuji. A nyní má slovo pan Kor, prosím. No krát, děkuji. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za dobrou zprávu. Já myslím, že tady je velké propojení také eh, k mé zprávě, to znamená záchrana lidí z hlediska silniční dopravy, takže eh, to by mělo být propojeno. Co se týče jedenáctky, pozměňovacího návrhu jedenáct, tady bych chtěl říci v tom poslední části se říká systems should be further developed and installed on a compulsory basis. Je ta poslední část jedenáctky. Ale v podstatě tady jde o to, že bychom nemohli v podstatě předepisovat tuto asistenci z hlediska širšího záběru a jenom u těch zásadních věcí. To znamená jenom některých certain driver. A pak to pokračuje stejně. Certain driver assistance systems. Das macht Saturn Driver, asistent Pokud to bude znít takto, tak to bude ve shodě s, mým, eh, s mým zprávou. A může to být takto přijato. Děkuji, pane Kor. A nyní se obracím za zástupce komise. A není tady zástupce komise? Nerada čekám na Evropskou komisi. Euh, takže dám slovo eh, panu zpravodaji, aby zareagoval na všechny ty otázky, které tady zazněly. A <laughs> pan Will van de Kamp šel hledat Evropskou komisi, takže vám blahopřeji. Máte hned slovo k této zprávě eh, pana Ujtily. Monsieur Van Den Der Linde, c'est vous. Hein? Van Den Der Linde, to jste vy. Gender balance, no, no, no. Très bien. C'est la team de la Commission européenne. Dobře, takže prostě celý tým Evropské komise dorazila má slovo. Uh, Děkuji pěkně, omlouváme se za uh, opožděný příchod. Já jsem v Vánocích trochu přibrala, takže chodím pomaleji. Každopádně eh, musím říct, že jsme velice pečlivě pročetli návrh stanoviska a oceňujeme dobrou práci, kterou odvedli členové tohoto výboru, pokud jde o řadu pozměňovacích návrhů. Tato práce nás posiluje, eh, ještě více nás posouvá ku předu Je tady ohromný potenciál eh, v oblasti spolupracujících inteligentních dopravních systémů. Bude to ku prospěchu jak obyvatelům, jak občanům, tak bezpečnosti silničního provozu. Eh, my jsme se snažili prosadit několik zásad, jak jste eh, sami viděli. Za prvé, tuto technologii nevnímáme odděleně, vnímáme ji jako součást globálního Eh, režimu eh, eh, mobility, která je inteligentní a integrovaná. Zpráva o CITS hovoří o tom, co můžeme očekávat v příslušném odvětví do roku 2030. Další důležitá věc, kterou která se mm, stala předmětem eh, pozměňovacích návrhů. Je to seznam ehm, služeb eh, na požádání. Sea Road eh, by nemělo být technologicky neutrální. Já s tím nesouhlasím. Jde o to, jak tyto služby nabízet v interoperat, mobilním režimu napříč Evropou. To znamená, že jsou technologicky neutrální. Další věc, na kterou bych ráda poukázala. Existuje již řada milníků, um, které vlastně uh, vytvářejí příslušné uh, firmy a příslušné subjekty, Očekáváme, že do roku 2019 bude řada vozidel vybavena příslušnými technologiemi. Další důležité téma pro eh, tento výbor je eh, kyberbezpečnost. K tomu je řada politických eh, nebo hlavních směrů politiky. Jde o to zajistit, vysokou úroveň bezpečnosti, která by však eh, některá eh, neovlivňovala negativně interoperabilitu. Za komisi jsme se již snažili eh, začít pracovat na tom, co je zmíněno ve strategii CITS. Je to akt přenesené pravomoci. Minulý týden jsme seděli s, se zástupci Eh, příslušných, příslušného odvětví. Je to velice žavé téma, které eh, budí pozornost a přetahuje zájem. Jednu věc, kterou opravdu oceňujeme, je právě práce eh, na té koncepci zpětné interoperability. Je potřeba podpořit investice do této oblasti a to co nejrychleji a zároveň e, zajistit investice. Já jsem zmínila tu zásadu zpětné kompatibility. Hovoří se o tom e, ve velké šíři v tom strategickém dokumentu a je jasné, že se nesoustředíme na krátkodobou strategii, naopak, že se snažíme dívat ku předu. Chceme mít jistotu, že služby, eh, které chceme, aby se na trhu objevily, eh, těžily co nejrychleji z toho vývoje v oblasti komunikační technologie. Takže samozřejmě je tady téma eh, využívání Eh, budoucích systémů eh, komunikace 5G a satelitní komunikace. Eh, takže mohu říct, že opravdu podporujeme vaši práci a oceňujeme také zájem, které toto téma přetahuje. Je to téma technologie a samozřejmě výbor pro dopravu se mu adekvátně věnoval. Děkuji. Paní Claire Depre má slovo. Eh, eh, chce váš kolega, mužský kolega něco dodat? Nikoli. Takže nyní dávám slovo našemu zpravodaji. Můžete mluvit. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság... Eh, Děkuji za slovo. zástupkyně Evropské komise zmínila, že výbor pro dopravu Evropského parlamentu projevil veliký zájem na tomto tématu. A já vám mohu slíbit, že tomu tak bude i nadále. E, náš zájem bude přetrvávat a rád bych vás požádal, abyste nás eh, dále zvali na jednání k tomuto tématu. Jednání, která mohou vývoj v této oblasti čelice ITS ovlivnit. Děkuji tedy za spolupráci. Dovolte dvě věci. Přijímám eh, návrh našeho místopředsedy. Musím říct, že máme pravdu, že máte pravdu v tom, že tyto dvě zprávy by bylo potřeba zharmonizovat upravíme jejich znění, s tím není problém. Další věc, kterou bych rád uvedl, Chtěl bych eh, přizvat všechny stínové zpravodaje a spolupravodaje na setkání, kde vás čeká dobré maďarské víno, které dostanete za práci, kterou jste odvedli a které si cením. Doufám, že zítra nás v Bruselu nebudou čekat žádné dopravně těžké situace a že se včas dostavíte na hlasování ráno. Ještě jednou děkuji za spolupráci. Merci, monsieur Lee. Děkuji, eh, pane Uheli. Doufám, že stínoví zpravodajové si budou moci přijít, připít po hlasování. Takže hlasovat budeme zítra od 9 hodin. Lituji, ale musím vám říci, že tím jsme ukončili jednání výboru TRAN. A zítra se sejdeme v 9 hodin. A co se týče koordinátorů, tak tady zůstaneme společně, ale budeme mít nyní 20-minutovou přestávku. Takže v 16.40 začneme pracovat na schůzi koordinátorů a ostatní. S těmi se uvidíme zítra v 9 hodin.